Přichází předseda. So it is Jó estét kívánok, good evening. Dobrý večer. Első rendi pontunk a bizottság. Dobrý večer, zasedání pokračuje. První bod pořadu jednání je prohlášení komise o dohodě o leteckém provozu mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Rád bych nyní hned udělil slovo paní komisařce Georgievě. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, já bych nejprve ráda poděkovala parlamentu za příležitost prezentovat výsledky vyjednávání se Spojenými státy o druhé fázi eh, dohody o letecké dopravě. V letošním roce 25. března Evropská komise zahájila respektive iniciovala eh, druhou fázi dohody. A to je, jedna se o dohodu, kterou parlament velice podporoval. Parlament sehrával velmi konstruktivní úlohu v rámci těchto vyjednávání a komise je za to velmi vděčná. Nyní bych ráda prošla základ, zásadní body uh, té druhé dohody. Tato dohoda staví na dohodě z 31. března 2008, kdy se snaží eh, vytvořit nové tržní příležitosti a dále posílit rámec spolupráce v oblasti regulatorních otázek, jako například životní prostředí, sociální ochrana, eh, konkurenceschopnost a bezpečnost. Co se týče životního prostředí, tak eh, návrh této dohody stanoví poměrně silný rámec pro eh, bojova, bojování s těmi místními výzvami v oblasti životního prostředí, který musí čelit Evropa a Spojené státy. Snažíme se nabízet praktická řešení, jako například čisté technologie pro řízení leteckého provozu, eh, spolupráci na mezinárodních fórech, jako například Mezinárodní organizace pro civilní letectví. Obě Eh, strany rovněž formálně uznaly, jak je důležité eh, vyhnout se aplikaci eh, těch opatření v souvislosti s Helsinkami. No a já bych zde chtěla zejména konkrétně zmínit systém obchodování s emisními povolenkami. Evropa by ráda měla přínos z těchto opatření, kdy cílem je snížit eh, bezpečnostní zátěž pro letiště eh, tím, že budeme včas konzultovat budoucí požadavky. Co se týče konkurenceschopnosti, tak eh, spolu ta dohoda navrhuje spolupráci mezi příslušnými orgány a také transparentnost a předvídatelnost regulatorních rozhodnutí na obou stranách Atlantiku. No a poprvé v rámci podobné dohody o letecké dopravě potřeba vyvážit tržní příležitosti se silnou sociální ochranou byla zdůrazněna v rámci implementace ustanovení této dohody takovým způsobem, který nebude ohrožovat pracovně právní požadavky. Eh, Evropa získala další práva, eh, včetně okamžitého programu přístupu k, evropské, k americkému leteckému programu aniž by se to omezovalo čistě na americké dopravce. Ale asi nejdůležitější součást návrhu dohody jsou závazky postupovat dopředu, a v rámci té dohody Evropská unie a Spojené státy se zavázaly k tomu, že odstraní stávající tržní překážky, které se v rámci toho sektoru objevují, včetně těch, eh, které brání přístupu ke globálnímu kapitálu. Pokrok v této oblasti se bude přeskoumávat každoročně a bude fungovat prostřednictvím společného výboru. Bude probíhat revize přeskoumání na nejvyšší úrovni a jestliže pokrok bude příliš pomalý, tak se pokusíme to nějak urychlit integrovaným přístupem. Obě strany se zavázaly, že zajistí pokrok v rámci této oblasti, tak aby e, cestujícím umožnili eh, za, vykonávat jejich základní práva a také, aby se to vztahovalo na eh, občany třetích zemí. Takže, pane předsedo, stručně řečeno, jedná se tady o pokrok v opravdu důležitých regulatorních otázkách, jako je bezpečnost, ochrana spotřebitelů, životní prostředí a podobně. Dohoda by měla zajistit dobré další tržní příležitosti, měla by nastavit cestovní eh, mapu v oblasti reformy investic. No a e, dále navazujeme na tu dohodu v první fázi. Mm, řada z těch přínosů té dohody z první fáze by zanikla, pokud bychom ne- nevytvořili tuto dohodu druhé fáze. Bylo odhadnuto, že by se zde mohlo jednat e, o ekonomické přínosy přibližně 12 milionů Eh, miliard euro a přibližně 8 tisíc nových pracovních míst v oblasti eh, tohoto sektoru. Takže já doufám, že ze všech těchto důvodů Evropský parlament tuto dohodu podpoří. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko. No a nyní bych rád dal slovo následujícím kolegům, kteří se vyjádří za jednotlivé politické frakce. No a nejprve dávám slovo Matie Grošovi za Evropskou lidovou stranu. Danke, prezident, Frau Kommissarin. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, tato dohoda v oblasti letecké dopravy mezi EU a USA je velice důležitým nástrojem. Evropský parlament i náš výbor se proto velice zajímali o toto vyjednávání. 60 veškeré letecké dopravy z celosvětového hlediska probíhá mezi USA a Evropou. Potvrzuje to tedy velký význam této dohody. A my věříme, že obě smluvní strany si uvědomují, že skutečně potřebujeme bilaterální dohodu a že i do budoucna budou takovéto vazby dál prohlubovat. Chceme poděkovat za odvedenou práci při tomto vyjednávání a skutečně velice obdivujeme optimismus vyjednavačů. Za ALS však musím konstatovat, že jsou tady stále oblasti, které nejsou dotažené úplně do konce. Nemůžeme být úplně spokojení. Zvlášť s některými oblastmi. Zůstaly nám otevřené otázky. Za prvé kapitálová účast nebo kapitálový podíl Tady se téměř vůbec nepokročilo. Smluvní strany si řekly, že se tomu budou dál věnovat. Pokud je o technická osvědčení nebo povolení, i v této oblasti bychom rádi viděli větší pokrok. Pokud jde o tržní přístup, Už nebudu mluvit o kartáži, to jsou takové až zakázané myšlenky. Nicméně podstatou dobré dohody je skutečně to, aby z toho obě strany měly prospěch. Srovnatelný prospěch. A je tady také sociální aspekt. Já myslím, že jsme nedosáhli velkého pokroku. Neviděli jsme moc konkrétních kroků, nicméně je tady dobrá vůle a to je důležité. Já myslím, že Evropský parlament by se měl držet tří věcí. Za prvé, takováto dohoda vyžaduje právní základ, především pokud jde o výměnu údajů a informací. V takovém případě se musíme opírat o legislativu a musíme dodržovat legislativu o ochraně údajů, nesmíme od toho odstoupit. Za druhé musíme zdůrazňovat bilaterální povahu této dohody, ne jednostranou povahu. A za třetí, a to je také velmi důležité, měli bychom si stanovit termín, datum, kdy opět zahájíme vyjednávání. Zatím to vypadá na říjen na listopad 2010. Mělo by to být v té dohodě zakotveno. A z hlediska hospodářského, průmyslového a i sociálního pak budeme schopni konstatovat, že byla uzavřena dobrá dohoda. Mnohokrát děkuji za tento příspěvek. Není pan Alkadrawi za SAD. Dank u wel, meneer de voorzitter, mevrouw de commissaris, collega's. Toen we in 2000... Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, kolegové. Když jsme se v roce 2007 dohodli o první fázi, o první fázi této dohody o letecké dopravě, byla přijata koncepce evropského přepravce – to bylo velice důležité. Znamenalo to, že každý přepravce z Evropy může létat kamkoliv ve Spojených státech. To byl v dané době velice důležitý průlom pro všechny naše letecké společnosti. Za druhé, na základě této první dohody byl zřízen společný výbor, aby mohly probíhat pravidelné konzultace mezi oběma stranami a aby se mohly také přiblížit naše regulační rámce, aby byla lepší regulatorní koordinace, abychom dospěli ke skutečnému transatlantickému trhu s přepravou. Ale ta dohoda pořád byla nevyvážená, protože američané měli větší přístup k evropskému trhu než naopak. A šlo také o přístup ke kapitálovým strukturám. Tady byli evropští provozovatelé také v nevýhodě. A proto Máme do konce letošního roku lhůtu k dosažení širší dohody a bylo důležité nadále vyvíjet tlak na Američany, aby ustoupili ve více věcech. Tento výsledek je další krok správným směrem. Nicméně zůstává to nevyvážené. Malého pokroku jsme dosáhli v oblasti tržního přístupu pro evropské společnosti do Spojených států a také pokud je o potenciální evropské vlastnictví a kontrolu nad americkými leteckými společnostmi. Takže navzdory několika pozitivním prvkům, které už zmínil kolega sociálních podmínek, hlediska životního prostředí nemůžeme souhlasit s touto dohodou, pokud se nezavážeme k dalšímu pokroku v blízké budoucnosti. Potřebujeme nějaký mechanismus, který nám zajistí další pokrok. Zvlášť pokud jde o přístup k trhu a práva cestujících, abychom zajistili, že každý bude mít vysokou úroveň práv. Měla by to být podmínka pro další ústupky ve prospěch Američanů z naší strany. A doufám, že paní komisařka nás bude informovat o tom, o čem se jedná a jak vypadá situace. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní paní Krezine Meissner za skupinu ALDE herr präsident! frau kommissarin sie haben dieses abkommen. děkuji pane předsedo paní komisařko vy jste nám představila tuto dohodu a také vy jste upozornila na to že jsme dosáhli jistého pokroku. My to v parlamentu vnímáme trošku jinak. Jak jste říkala, je třeba říct, že je důležité, že tu dohodu vůbec máme. Už jsme slyšeli, že 60 přepravy ve světě, letecké přepravy ve světě, probíhá mezi námi a Spojenými státy. A Spojené státy jsou pro nás obecně důležitým partnerem. Problém je ten, že v takovém partnerském vztahu musí platit stejné podmínky pro obě strany. A nemůžeme mluvit o stejných podmínkách, pokud američané u nás mohou mít 49% podíl a my o nich pouze 25% podíl. To je nevyvážené. Já jsem byla začátkem tohoto roku s delegací v USA, my jsme tam jednali a bylo nám řečeno, že pokud chceme přístup na trh, musíme současně propustit víc nočních letů. A musíme také jinak upravit předpisy, které se týkají třeba omezení hluku. Musíme respektovat také subsidiaritu. A o dalších věcech můžeme vyjednávat pouze tehdy, když budou platit stejné podmínky. Vy jste říkal, že tam máme čtyři body v životní prostředí. Tam můžeme něčeho společně dosáhnout při obchodování s investicemi, protože máme velký podíl na světovém trhu. Dále sociální standard a práva cestujících. A také konkurenceschopnost. To je hodně potřeba zlepšit, i co se týče bezpečnosti. Američané mají trošku jiné představy o ochraně osobních údajů a soukromí než my. A my chceme, aby naše požadavky na zachování soukromí byly respektovány. U nás bychom si to vůbec nemohli představit. V každém, přídě, v každém případě chceme chránit osobní soukromí člověka a to musíme respektovat. A to chceme společně vyjednat nově posílení eh, Lisabonskou smlouvou. je eh, asszony, Děkuji. Milí poslanci, Dosud jsem nehleděl na čas, ale dosud, teď to budeme dodržovat velmi přesně. Slovo má paní Jacqueline Foster za ECR. Ano, děkuji. My všichni vítáme, bychom uvítali úspěšné zakončení těchto dohod a domnívám se, že po jednání, která trvají několik let, už by bylo na čase. Pochopitelně taková dohoda ve druhé fázi je opravdu poměrně průlomová a velmi ji vítáme. Uh, Eh, rádi slyšíme, že se podařilo dosáhnout eh, pokroku v oblasti tržního přístupu, konkurenceschopnosti a bezpečnosti. Nicméně mrzí mě, že zatím nebylo dosaženo dostatečného pokroku v oblasti kabotáže a kontroly zahraničního vlastnictví. Byli bychom tedy eh, rádi, kdyby ty byly do textu zakomponovány také konkrétní zmínky o ETS a podobně. Eh, letecký sektor během posledního desetiletí poměrně utrpěl značné mm, škody a sice bylo dosaženo určitého zlepšení, ale ten sektor je stále velmi křehký, zejména v Evropě. Dohody znamenají sice kompromis, ale neznamená to dosažení dohody za každou cenu. Mělo by to být prostě vyvážená dohoda. Takže, paní komisařko, chceme dohodu, která bude spravedlivá, která bude mm, stabilní a která bude přínosná pro evropské spotřebitele i naše americké přátele. Děkuji. Děkuji. Eh, Děkuji, paní Fostrová. Nyní předávám slovo panu Majkovi Natrasovi. Bohužel ho ale sále nevidím. Takže se dostáváme ke části Catch the Eye. Slovo má Adriana Tykau. Domnule președinte de ședință, doamnă comisar, Komunitatea europeana... Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, Evropské společenství e, předneslo potřebná opatření tak, aby byla zvýšena otevřenost a flexibilita toho trhu a aby byla zajištěna eh, konzistentnost v oblasti letecké oblasti, eh, v dopravy jak na multilaterálních, tak vzájemných dohodách. Co se týče této konkrétní dohody, tak předběžná dohoda byla podepsána v roce dva, eh, tedy 25. března 2010 a tato dohoda by měla zajistit otevření trhu a dává jednoznačnou prioritu eh, pro spolupráci v oblasti řízení leteckého provozu s cílem zajistit interoperabilitu a konkurenceschopnost. Stejně tak je cílem omezovat dopady na životní prostředí. Tady tato dohoda by měla být jednou z prvních dohod, která bude podepsána v rámci mm, Lisabonské smlouvy. Co se týče přenosu osobních údajů směrem z Evropské unie do Spojených států, tak i toto by mělo být z právního hlediska ošetřeno na základě mezinárodních dohod, které mají platnost právních aktů a měly by to vycházet z evropské legislativy v oblasti ochrany osobních údajů s politováním eh, konstatujeme, že součástí té předběžné dohody nejsou eh, ustanovení týkající se eh, obchodování s emisními povolenkami a doufáme, že ETS se tam objeví do roku 2012. Děkuji. No a slovo máte opět vy, paní komisařko, abyste to nějak schrnula na závěr. Thank you. Děkuji, pane předsedo. A upřímně děkuji všem, kdo se vyjádřili v této rozpravě. přes pozdní hodinu, je zřejmé, že je tady velký zájem o celou řadu z těchto témat. A správně bylo řečeno, že Evropa a Spojené státy společně představují zhruba 60 celosvětové letecké dopravy. Tato dohoda je proto velice důležitá. Nejenom pro občany Evropy a Spojených států, ale i pro všechny cestující, kteří využívají služeb našich přepravců. A kromě výhod pro leteckou přepravu je tady také otázka kulturních vazeb, geografických vazeb. Znamená to, že Spojené státy jsou pro Evropu nejdůležitějším leteckým partnerem. A cílem této dohody je právě konzolidovat toto strategické transatlantické partnerství a pojistit si prospěch, který vyplynul z první fáze, z první dohody, zajistit stabilní rámec pro budoucí vztahy. Řada z vás poukázala na to, že v tomto procesu je potřeba pokračovat, abychom došli ještě dál, A jedním z dobrých výsledků této druhé fáze této dohody je skutečně to, že se chceme angažovat dál. V této chvíli bych ráda řekla, že komise samozřejmě bude podávat informace o naší práci ve společném výboru, bude podávat informace parlamentu, protože se domníváme, že zapojení parlamentu je velice cenné, jak budeme pokračovat dál. Tím, že pro tento sektor otevřeme další příležitosti a vyřešíme určité regulační výzvy, před kterými stojíme, tato dohoda bude hrát určitou roli, bude pomáhat evropskému leteckému sektoru, který poznamenali zásadní hospodářské ekonomické změny a, a výzvy. Ráda bych jednoznačně uvedla, že komise, stejně jako řada řečníků, souhlasí s tím, že dohoda v této druhé fázi není dokonalá. Je to velice důležitý krok vpřed, ale není to krok dokonalý, ani konečný. A stejně jako vy, i komise by byla raději, kdybychom měli okamži- dosáhly okamžité a nezvratné změny amerického práva, které upravuje vlastnictví leteckých společností, ale skutečnost je taková, že toto není v rukou americké vlády, se kterou my vyjednáváme. Jedná se o legislativní reformu, které je možné dosáhnout pouze za podpory amerického kongresu. A tím se dostávám k velice důležité informaci. Evropa bude muset využít svůj vliv, aby přesvědčila americký kongres o výhodách průběžných reform. A v tomto ohledu zvlášť Evropský parlament bude hrát klíčovou roli, musí využít příležitostí, které parlament má ve vztahu ke kongresu, komunikovat s členy kongresu. A já doufám, že se na vás můžeme spolehnout, abyste nám pomohli pokročit dál v tomto dialogu, v této diskuzi, zvlášť co se týče nutných legislativních kroků. Pokud je o otázku, na kterou pokázalo několik z vás, co se týče ochrany údajů, do záznamu bych ráda uvedla, že toto není součástí dohody o leteckých službách. Je to záležitost vnitra a spravedlnosti. Jistě je to záležitost důležitá a budeme ji brát vážně v kontextu diskuzí v této oblasti. Tolik z mé strany, pane předsedo, ráda bych ještě jednou poděkovala poslancům tohoto parlamentu za velice konstruktivní a prospěšné poznámky. Děkuji. Děkujeme. Děkuji vám za to zhrnutí. Nyní bych rád oznámil, že